Začneme se schůzí. Já se omlouvám za spoždění. A e, takže, ale my jsme připravovali nadcházející kozak a já jsem e, se chtěl zúčastnit. Jako vždy připomínám, že schůze bude přenášena přes internet. A první bod přijetí programu. Máme zde různé varianty, které chci oznámit. Za prvé, eh, měli bychom dnes večer hlasovat o evropském semestru, poněvadž výbor ECON má eh, vzít do úvahy naše stanovisko, poněvadž bude hlasovat tedy zítra. Ale máme problém s demografickými statistikami, protože zatím se nám nepodařilo nalézt kompromis. A Eh, takže hm, v zásadě eh, by to mohlo být takto, že bychom mohli odsunout hlasování na zítra na desátou hodinu, pokud všichni přijdeme včas. Ale i případně také i si vyslechnu koordinátory, co k tomu budou chtít říci. Ale koordinátoři se nemohou sejít dnes večer, jak jsme plánovali, poněvadž Gualtieri a i Třaskovsky nebudou přítomni. Gualtieri je v Dublinu, Třaskovsky nevím, kde je. A, ah, ten má taky problémy. Takže eh, tak mm, tedy koordinátoři tohoto kalibru, když nebudou, tak to nemůžeme konat a já bych tedy navrhl, abychom se sešli jako koordinátoři od, zítra od 9 do 10 a v 10 hodin, pokud koordinátoři nebudou mít nepřekonatelný problém, tak bychom hlasovali o demografických statistikách a poté bychom mohli pokračovat podle normálního programu a v 11 hodin bychom si vyslechli paní irskou ministrině. Takže pokud souhlasíte, tak bychom mohli takto postupovat. A teď pokud jde o zprávu Janakau, o politických stranách. I vzhledem k tomu, že pozměňovací návrhy jsou k dispozici pouze v originálním jazyce, tak by bylo nejlépe asi jenom tak krátce si vyměnit názory a, a zpravodajka nám objasní pozměňovací návrhy s tím, že bychom mohli potom jednat o kompromisech. A já doufám, že jsem tím vám řekl vše. A ještě máme zde tedy eh, návrh zprávy Třaskovský kvartiery o složení parlamentu, tak ta eh, byla eh, sfinalizována 15. ledna, takže i vlastně tady nemáme k dispozici ještě všechny jazykové verze, všechny překlady, takže bychom mohli zítra ráno možná už dostat nějaké překlady, uvidíme. A pokud nemáte připomínky, takže takto jsme rozhodli, takže ještě prosím tady kolega chce něco říct, Gerero. Ano, ano, pane předsedo, děkuji. Eh, šťastný nový rok, protože to je naše první schůze výboru AFKO. A eh, šťastný nový rok 2013. Moje frakce zcela eh, souhlasí s tím, co navrhujete, to znamená, odložíme v každém případě hlasování o statistikách, demografických statistikách na zítra, zítra ráno a pod a uvidíme, zdali do, budeme moci se dohodnout mezi koordinátory, protože koordinátoři se sejdou předtím a uvidíme, já tedy souhlasím s tím, že odložíme schůzi na zítra ráno a necháme, tedy pardon, hlasování necháme na e, zítra a e, uvidíme, jak rozhodnou zítra ráno koordinátoři a potom e, budeme hlasovat, ještě máme hlasovat o zprávě pana Rangel a to ano a potom si vysvětlíme pozměňovací návrhy, které se týkají zprávy Janaku a já tedy mm, podporuji návrh pana předsedy. DAF. Um. Uh, ano, dobré odpoledne, všechny zdravím. Myslím, že nemáme na výběr, musíme přeorganizovat pořad jednání. Problém však je, že budeme mít jen velmi krátkou příležitost probrat velmi komplexní a významnou otázku eh, při rozdělování míst a Myslím, že není správné, abychom takovou diskuzi se pokusili nadspat jen do pouhých 30 minut. A pokud eh, bude nutno, s ohledem na význam rozhodnutí, brzkého rozhodnutí parlamentu v této otázce, by stálo za to mít možná mimořádné zasedání, díky kterému bychom celou tuto záležitost posunuli trochu vpřed. Ano, já vím, že ta diskuze je důležitá a koordinátoři zítra ráno o tom budou jednat a pokud to bude nutné tak a vhodné, tak uspořádáme mimořádnou schůzi. Pokud nejsou další poznámky k tomuto bodu, takže můžeme pokračovat s bodem 3, což je odsouhlasení zápisu z předchozích schůzí, z předchozí schůze de facto je to zápis z 19. listopadu 2012, který je nyní k dispozici a podle zavedené praxe, pokud nebudou konkrétní námitky, tak eh, zápis se bude považovat za odsouhlasený a můžeme tedy pokračovat s bodem 4, což jsou ty demokratické statistiky, já jsem zpravodajem, jak již bylo řečeno, bohužel není. Nedosáhli jsme kompromisu. A takže uvidíme. Zdali zítra ráno se dohodneme ještě, ale v každém případě budeme muset hlasovat, anebo odložit. To uvidíme zítra ráno. Kdo se chce vyjádřit k tomuto bodu a bychom ještě si objasnili třeba předložené pozměňovací návrhy, tak kdo chce, tak si může vzít se slovo, ale máme zde i eh, zástupce eh, Evropské komise, pana Eduarda Barredo Kapelot, Kapelota, eh, nevím, zda chce říct, jaké je stanovisko komise. Ano, takže nejprve ale dám slovo poslancům, jako obvykle, pan Guerrero. Ano, děkuji, pane předsedo. <clears throat> Myslím si, že pokud jde eh, o to vůbec, o co tady jde, to znamená dohodnout se na tom, co nás zatím rozděluje, tak v podstatě jde o to pozměnit článek 4 a eh, zítra ráno, pokud to půjde, tak se musí snažit koordinátoři, kteří budou hovořit za své frakce. Ale já bych chtěl eh, zde vyjádřit určitou obavu, kterou my máme v socialistické frakci, poněvadž jsme připraveni, nebo byli jsme připraveni na mm, takovou dohodu eh, a v zásadě eh, v tom pozměňovacím návrhu se ale eh, nepočítalo s tím, že bychom tam hovořili o dopadu na kvalifikovanou většinu v rámci rady. Ale obdrželi jsme informace, že z důvodu právních, že není možné, nebo bychom neměli vyloučit tento odkaz, mělo by to tedy tam být zmíněno a kromě toho tato zmínka by mohla posloužit k tomu, že bychom zakázali, aby eh, ty dočasné různé migrace, ke kterým dochází v některých zemích, tak aby to nemělo nějaký dopad na hlasovací práva a na eh, kvótu hlasování eh, daných zemí. Takže oznámení toho, že třeba zítra bychom měli hlasovat, tak tam půjde o to, abychom se dohodli, jak zachovat právě zmínku na, o kvalifikované většině při hlasování v radě a zároveň je třeba mm, pracovat na kompromisním návrhu, poněvadž my předtím jsme se na tom dohodli. A možná by bylo užitečné, aby sekretariáty politických frakcí aby e, něco takto připravili ještě dnes odpoledne, a připravili nás takto na schůzi koordinátoru zítra ráno. Pan Duff. Pane předsedo, skupina ALDE v zásadě podporuje tento návrh komise a nepovažujeme za potřebné jakkoliv komplikovat tuto veskrze technickou záležitost. Tudíž v zájmu kompromisu doufám, že to zohledníte. Thank you. Um, I went, uh když si říkáme to, co se říká o statistice, tak je to všechno takové trochu kliše, ale ať už je to jakoliv kliše, tak občas je to pravda. Statistika již ze své podstaty zahrnuje vytváření kategorií, které mohou být srovnávány s dalšími kategoriemi, které byly vytvořeny zvlášť. A pak můžeme uvažovat o rozsahu jakékoliv případné korelace. Pokud eh, jsou statistiky získány opatrně, obezřetně, tak eh, když se pak podíváme na vysvětlující memorandum, kde se říká eh, v té vysvětlující zprávě, že musí vyhovovat všem standardům nestranosti. Ovšem výběr kategorií a jednotlivých tříd dat je velmi subjektivní a často předjímáme určité výsledky. Když se podíváte na různé pozměňovací návrhy, které jsou doporučeny, tak vidíme celou řadu takových příkladů. A v mnoha případech jsou ty kategorie vybrány již s ohledem na určitý závěr, jehož eh, se má dosáhnout. A eh, vysvětlující zpráva také hovoří o potřebnosti kvalitních statistik za účelem formulování operačních cílů. To znamená, že už opět se tady cílí určitá věc ještě předtím, než se vybere kategorie. Tudíž statistické údaje jsou jakousi objektivní odpovědí na subjektivní otázku. A tím pádem nejsou až dost tak hodnotné takže nevidím nikoho jiného, kdo by chtěl slovo, takže bych požádal pana Eduarda Barreda Kapelota, aby si vzal slovo, aby nám vysvětlil, jaké je stanovisko komise v této věci, tedy demokratické, demografické statistiky. Thank you very much, sir. Mr. Ba- Děkuji, pane Baredo. Nemohl dnes přijít, takže já ho nahradím z Eurostatu. Takže je určitě myslím, jasné, že není pochyb o potřebnosti mít určité regulace v otázce demografie, protože existuje velká poptávka po kvalifikovaném eh, většině, pokud jde o udržitelnost financ, veřejných financí nebo další rozhodnutí týkající se například strategií udržitelného rozvoje. Takže je skutečně potřeba tohoto nařízení. Proč? Protože tyto statistické údaje byly eh, schromažďovány pouze na základě jakési gentlemanské dohody. Eurostat již radě předává populační údaje, které jsou potřebné k hlasování kvalifikovanou většinou. Jsou to údaje, které eh, Eurostat mě má k dispozici, ale bohužel trpí problémem nedostatečné srovnatelnosti. Také občas eh, dochází k dvojímu zaučtování položek. Takže cílem je zlepšit kvalitu a zejména srovnatelnost eh, statistických údajů a zabránit tak eh, tomu velkému problému dvojího sčítání některých eh, dat. Pokud jde o článek 4, tak chceme zdůraznit, jak je důležité, aby tam tento článek zůstal aby tam také zůstal odkaz na hlasování kvalifikovanou většinou, protože základní demografické údaje, údaje o populaci, která jsou potřeba k hlasová, pro hlasování kvalifikovanou většinou, jsou jediným možným způsobem, jak zajistit, abychom měli srovnatelné informace pro toto hlasování, ale také, aby stejný zdroj byl používán i pro demografické eh, statistiky obecně. Takže komise trvá na tom, že je skutečně důležité, aby článek 4 zůstal v textu, možná trošku změněný, ano, ale aby tam zůstal odkaz na hlasování kvalifikovanou většinou v témž nařízení, i které se týká také eh, statistik obecně. Komise také zdůrazňuje, že mezinárodní doporučení eh, musí být dodržována. A to zvláště pokud je o definici populace a použití obvyklého bydliště, kritérium 12 měsíců, neboť to je mezinárodní doporučení kterým se řídí eh, veškeré další úpravy, a které nám pomůže také předejít tomu problému dvojímu započítávání informací. Takže tolik, co považuje za důležité komise. Mm, Děkuji. Takže tady asi mi nezbývá, než uzavřít tento bod programu. A připomenu, to, co jsme již slyšeli, je žádoucí, aby bylo možné nalézt kompromis mezi frakcemi a pokud by to bylo možné dnes večer, kdyby e, se na tom pracovalo a poté zítra ráno, každopádně, e, koordinátoři mm, o tom budou jednat a případně se budete hlasovat v 10 hodin. Takže a pokud se ne, koordinátoři nedohodnou, tak budeme muset odložit hlasování. Ale já bych rád hlasoval zítra. Bod 5. Nyní bod 5, což je diskuze o evropském semestru koordinace eh, hospodářských politik. Naším zpravodajem je kolega Rangel a já mu dám slovo, aby se vyjádřil ke čtyřem pozměňovacím návrhům, které předložil pan Daf a aby nám řekl, zdali byl nalezen kompromis. Nejprve ale slovo má pan Rangel. Děkuji, pane předsedo. <coughs> Takže co bychom měli, mohli říct k, k tomuto bodu? Pan Dav stojí za navrhovanými pozměňovacími návrhy a mně se jeví jako přijatelné. Tak, jak jsou. Zdá se mi, že jsou to body na relevantní, které souvisí s vyškrtnutím bodu 6 ohledně plenárního zasedání a sedm, kde se hovoří o možnosti vypracovat dokument na, na začátku každého volebního období, kde budou priority na další pětileté období. Domnívám se, že k tomu, co řekl pan Dav, tak to jsou nějaká ustanovení, která by, jsou, týká se to ustanovení, která by mohla do určité míry být v rozporu s eh, rozdělením kompetencí. Je tady eh, vyzdvižena potenciální pozitivní myšlenka a to, že bychom měli mít určitou politickou sílu v oblasti ekonomické. Neměli bychom eh, být jejími autory, ale měli bychom ji minimálně kontrolovat, měli bychom tady mít určitou dozorčí úlohu. A v tomto směru se mi zdá, že ty dva pozměňovací návrhy nejsou jen přijatelné, ale jsou přímo žádoucí. Je tu také návrh druhého bodu, eh, druhé části bodu 16, poskytování informací poslancům a možnost jeho vyškrtnutí. Protože pokud eh, se podíváme zblízka na tuto otázku informování poslanců, tak myslím, že to je záležitost, s kterou už jsme začali mít problém loni. Není s tím žádný problém, v podstatě existuje poměrně jednoznačná většina. A další bod se týkal instituční dohody, a to konkrétně bodu 17. Mně se zdá, že vzhledem k tomu, že neexistuje skutečný výkonný orgán v oblasti ekonomické politi- politiky, neexistuje skutečná vláda. A pokud nemáme takovouto vládu, tak je samozřejmě žádoucí, aby existovala těsná spolupráce mezi parlamentem, radou a komisí, aby existovala demokratická kontrola nad celým procesem evropského semestru. Myslím, že nemá smysl, abychom to vyškrtávali, když víme, že zpravodaj Ekonu a komise oba souhlasí s tím meziinstitučním uspořádáním. Takže bych bylo žádoucí to tam ponechat. Ovšem, souhlasím s pozicí pana Dafa v případě, že by někdy v budoucnu taková ekonomická vláda opravdu vznikla. Pak už eh, tak by to samozřejmě bylo nadbytečné. Nemuselo by to tam být, ale je to něco, co je zatím zkrátka ve vývoji, je to e, něco, co se vyvíjí a tudíž mm, myslím, že tato formulace nám dává určitou míru stability, abychom věděli, kde se v rámci toho procesu nacházíme. Ty dva navrhované pozměňovací návrhy k bodu 6 a 7 mohu plně akceptovat, nikoli však návrh na vyškrtnutí druhé části bodu 16 a vyškrtnutí bodu 17, pokud jde o meziinstituční dohodu. Je však samozřejmé, že si velmi rád vyslechnou další názory pokud uslyším něco přesvědčivého, jsem otevřen. Messerschmidt. Děkuji, pan Messerschmidt si přeje slovo. Tak, eh, formen, já tror, jeg Děkuji, pane předsedo. Využiji možnost a budu mluvit dánsky. Chci poděkovat a pogratulovat zpravodaji za velmi zajímavé stanovisko. Já nejsem zrovna nejnadšenější příznivec toho, abychom se vměšovali v této oblasti, ale budiš. Myslím si, že ten návrh, eh, ten pozměňovací návrh je dobrý. Nemyslím si, že nejen Evropský parlament má odpovědnost, ale hlavně národní parlamenty mají odpovědnost za tuto oblast politiky členských států. A je to také v souvislosti s bodem 10. To je zdůraznění role národních parlamentů. A dovolte mi, abych řekl, že toto stanovisko se možná brzy schválí, čili zpráva se dostane na plénum a my bychom měli probrat, jak by měla vypadat ta diskuze s národními parlamenty, protože pokud se taková zpráva schválí, tak většinou mizí v šuplíku. A já si myslím, že v tomto případě, aby se to nestalo, budeme muset eh, jako AFKO pravidelně se setkávat s národními parlamenty, tak abychom skutečně dosáhli konkrétně toho, co máme v bodu 10 protože bod 10 je podle mě základní bod celé diskuze, která by měla proběhnout. Takže děkuji panu Dafovi i zpravodaji. Honorable Duff. Pane Duff. Thank you. I... Děkuji. Já samozřejmě souhlasím s panem Messerschmittem v tom, že budeme muset dát ještě věnovat větší pozornost tomu, jak skutečně postavit tu spolupráci mezi námi a národními parlamenty, jak ji zlepšit ve věci hospodářské politiky Evropské unie. Zejména budeme muset eh, nějakým způsobem podpořit vznik eh, článku 13 eh, fiskálního kompaktu, to je otázka, která spadá do zodpovědnosti výboru AVKO, nikoli pouze výboru EKON. Neboť tu existují určité ústavní aspekty organizace spolupráce s národními parlamenty. musí to být eh, navrženo tak, abychom eh, si o tom mohli tedy ještě jasně vyměnit názory. Děkuji také za první pozměňovací návrhy. Nejde jen o to, že musíme respektovat princip oddělení pravomocí a mandát komise, ale v praxi myslím, že parlament skutečně pro parlament zrealizovat to, co, o co jsme žádáni v těchto odstavcích, bude velmi těžko proveditelné. Tedy bude těžké to provést účinně a účelně. Takže podle mě by bylo dobré to vyškrtnout. Pokud jde o pozměňovací návrh 3, navrhuji vyškrtnutí druhé části toho odstavce protože toto znění je už obsaženo v rámcové dohodě. Nebudu však namítat, abychom to tam začlenili a mohu, můžeme totiž stáhnout pozměňovací návrh 3. Pokud je o čtvrtý pozměňovací návrh o meziinstituční dohodě, tak já jsem si vědom, že je v módě aby parlament navrhoval vypracování formálnější dohody mezi námi a komisí. Ale přitom si myslím, že je to dosti těžkopádná záležitost. Je to těžkopádný způsob organizace našich vztahů s komisí. Neboť eh, vyjednání takové dohody si vyžádá čas a tento čas by bylo možno lépe vynaložit tím, že bychom se již zaměřili na podstatu, to znamená na obsah po oživování růstu a politiku stability všech 27 vlád a komise samotné. A nemyslím si, že v této fázi tedy fázi přechodné, přechodné eh, fázi fiskální ekonomické integrace, že by tedy v této fázi bylo potřeba přicházet s novými nástroji. Sám za sebe bych byl mnohem raději, abychom počkali na, eh, konvenci v roce, na konvent v roce 2015 a teprve poté pokročili, pokud jde o ekonomickou vládu, tedy počkali, až co z toho vyjde a pak teprve v tom se bude moct parlament nějakým způsobem najít, najít své místo. Guerrero. Děkuji, Guerrero. Kolega Guerrero. <clears throat> Pane předsedo, vyslechl jsem si příspěvky kolegů, předřečníků a já mm, budu obhajovat pozici, kterou vyjadřuje pan Rangel eh, v návrhu stanoviska, poněvadž si myslím, že toto všechno je poznamenáno naším přáním posílit pozici Evropského parlamentu. A to velice správně teď v okamžiku, kdy reformy probíhající v rámci hospodářského řízení a e, e, různé tedy mezivládní excesy v těchto reformách, to všechno by mohlo vést k tomu, že bychom oslabili nakonec Evropský parlament e, v rámci demokratické kontroly by došlo k oslabení a v důsledku hospodářského řízení tedy by to mohlo nastat. Já chápu důvody pana Dafa, proč on předkládá ty své čtyři návrhy. A, ale e, já si myslím, že první dva pan Rangel akceptuje. V zásadě, pokud si vyložíme na e, stanovisko pana Rangela v tom smyslu, že já si myslím, že se v podstatě e, toto buduje, tak pozměňovací návrh 1 k odstavci 6 v podstatě tam je. To znamená, že parlament v jakémkoliv okamžiku může se vyjadřovat k prioritám, hospodářským prioritám a cílům, které vyplývají z evropského semestru, pouze pokud se na tom dohodnou kon, předsedové na konferenci předsedů a pak se to podstoupí plénu. Pokud je o další pozměňovací návrh, který byl také akceptován, v zásadě mm, se e, e, ruší, vypouští a e, v každém případě tady jde o to, že Evropský parlament bude moci vyjadřovat svůj vnitřní konsensus týkající se politických priorit na začátku mandátu. Funkční období to neznamená nějaký zásah do politických orientací komise. Ne, tady jde o to, abychom měli možnost také vyjádřit naše eh, politické směry, to není přece v rozporu. Já myslím, že ty názorové rozdíly jsou dost nepodstatné a bez ohledu na výsledek hlasování, tak se domnívám, že všichni v podstatě hájíme totéž a to znamená, že teď probíhá proces reform v důsledku e, posíleného ekonomického řízení a je velice dobré, aby Evropský parlament se zapojoval do těchto reform, respektive aby kontroloval dopady těchto reform na každodenní život Unie a e, je třeba pouze nalézt mechanismy, jak tedy Evropský parlament bude své pozice vyjadřovat. V zásadě my eh, mm, předkládáme tady stanovisko, stanovisko pro eh, gestorský výbor, což je výbor Ekon a <clears throat> já jakožto zástupce eh, socialistické frakce tak budu hlasovat proti pozměňovacím návrhům, ale chápu důvody, důvody, proč se zde předkládají a také i chápu pozici pana Rangela, že dva z těchto pozměňovacích návrhů přijímá. Děkuji. Dobře, Pan Rangel. Takže, pokud jde o poznámky kolega Messerschmitta a Dafa a dalších, tak já bych chtěl doplnit kolegu Gerera. Myslím, že se mu podařilo něco eh, skutečně nesnadného. To znamená, že on eh, skutečně se mnou souhlasí víc, než já souhlasím s ním, což je opravdu neuvěřitelné. Jenom bych k tomu chtěl říct toto v reakci na kolega Dafa. Pokud jde o jeho poslední poznámku ke meziinstituční dohodě. Já ho chápu. Naprosto ho chápu. Ale přesto se domnívám, že bychom měli i nadále vynakládat určitý tlak na komisi i na radu, protože pokud nebudeme mít takovýto návrh připravený meziinstituční dohody, tak budeme mít ve slabší pozici, tak budeme ve slabší pozici. Čili myslím, že bychom měli tento tlak zachovat. Jistě, když se mě zeptáte, co bych raději, tak samozřejmě, že bych si přál mít zcela jasný rámec rozdělení kompetencí do budoucna. Jenže právě proto, že zatím vzniká nový model hospodářské zprávy, měli bychom i nadále vytvářet, vynakládat tlak v souvislosti tedy s meziinstituční dohodou. A pr- proto se domnívám, že toto je taková taktická záležitost. Ovšem, Připusťme si, že i náš výbor je právě i o strategii a taktice institucí. Proto eh, já akceptuji ty první dva pozměňovací návrhy, ale neakceptuji nebo přímo odmítám ty eh, další dva. Bene. Dobře. Takže Eh, můžeme tímto považovat eh, diskuzi o našem stanovisku o evropském semestru považovat za uzavřenou a budeme hlasovat dnes večer 17 hodin a můžeme přejít k dalšímu tématu eh, podle programu. Je to bod 6, statut a financování evropských politických stran a evropských politických nadací pan Janaku je zpravodajkou v této věci a termín pro pozměňovací návrhy byl 17. leden a dnes tedy máme k dispozici mm, tyto návrhy, ale pouze v původním jazyce. Takže dám slovo paní Jarakau a poté případně dalším kolegům hlasovat, ale bychom tedy měli hlasovat eh, do 19. února. Děkuji, paní Janaku. Υπάρχουν 370 τροπολογίες για την έκθεση. Takže máme tady 470 pozměňovacích návrhů a já musím říct, že mě to skutečně překvapuje, že zaráží mě, že jich je tolik. Eh, tolik návrhů od dalších kolegů, kteří se účastnili debaty už ve výboru a který, kteří tehdy nic neřekli a teď eh, předkládají pozměňovací návrhy. To je pro mě tudíž nepříjemné překvapení, to musím otevřeně říci. A já si vzpomínám, že když jsme poprvně představovali naše eh, návrhy Evropské komisi, tak tam bylo pouze 18 pozměňovacích návrhů předložených na plenárním eh, v plénu a všechny byly zamítnuty Opakovaně jsme eh, hovořili o politických stranách, kolegové předkládali eh, pozměňovací návrhy, které se výrazně liší od návrhu komise a tito stejní kolegové neříkali absolutně nic, když se k tomu mohli vyjádřit. Takže v tomto smyslu si myslím, že uvědomme si, že musíme dokončit tuto záležitost do, do července jestli to má k něčemu sloužit, tedy s politickým stranám už pro volby 2014. Aby existovaly politické strany, které budou mít svůj statut, které budou mo- moci předkládat kandidáty na předsednictví komise a td. A ten náhlý, tato náhlá záplava pozměňovacích návrhů nás staví před eh, těžkou situaci. Možná hrozí trialog s, s radou. V radě existuje mnoho různých zemí, i když já jsem říkal, že my nechceme víc peněz, vůbec nechceme žádné dodatečné finance, přesto však existují v radě některé státy, které mají určité obavy v tomto směru. A Jsou tu některé z těch pozměňovacích návrhů, které jsou skutečně v souladu s duchem zprávy. Jsou tu však i jiné. Několik politických skupin, včetně EPP, se z dosti odchylují od přístupu, který zpráva e, zaujímá Samozřejmě, že nám nezbývá, než spolupracovat se sekretariátem a navrhovat kompromisy, ale nebude to, nebude to vůbec snadné, neboť jsou tu někteří kolegové, kteří se domnívají, že parlament nemusí mít vůbec žádné pravomoci, pokud té evropské strany nemusí mít žádné výsady, ale přitom je financuje parlament. A říká se tu, že jakékoliv změny musí procházet komisí. No promiňte, ale to není demokratické, demokratický přístup. Není možné, abychom tady měli eh, zprávy, aby byly takto závislé na komisi. Eh, v tomto smyslu má parlament eh, jednoznačně výkonnou roli, respektive v žádném státě E, e, není možné, aby byla, byly strany zaregistrovány u, výkone, u orgánu výkonné moci, to znamená v tomto případě u komise. Takže jak je možné, že se toto objevuje po tolika diskuzích? Pozměňovací návrhy, které nám zkomplikují život, zkomplikují ten úkol eh, koordinace mezi třemi institucemi. A já se táži všech eh, příslušných kolegů, jak je možné, že po tak rozsáhlých diskuzích najednou předkládají přehršel pozměňovacích návrhů, které nejsou vůbec v souladu se základním směrem té zprávy. Většina těch pozměňovacích návrhů jsou opravdu nekompatibilní jak s návrhem komise, tak s optikou eh, mé zprávy, takže nemohu přijmout. Děkuji, děkuji. Jako první má slovo pan Scholz. Děkuji, pane předsedo. Chci výslovně poděkovat zpravodajce za práci a za předložený návrh. A vím, že k tomu existovala celá řada rozprav ale myslím si, že je také pochopitelné, že v politických stranách na evropské úrovni eh, začala intenzivní diskuze, která se tímto tématem zabývá. Takže si myslím, že rozumím tomu, proč, a je také pochopitelné, proč teď před finalizací, před organizací a dosažením kompromisu je v zájmu tohoto kompromisu předloženo tolik pozměňovacích návrhů. Já sám jsem podal celou řadu těchto návrhů, které by měly přispět k tomu, aby návrh toho nařízení byl přímější. Jde o to, abychom zvážili, kde musí být umístěny tyto evropské politické strany, jakým jakou mají pozici jaké mají místo. A při poslední rozpravě s komisařem jsme se bavili znovu o tom, že to, co je v návrhu komise, na straně jedné ano, chceme evropským politickým roli, eh, stranám poskytnout větší roli ale na druhé straně zase je to otázka práva národního toho státu, kde jsou usídleny, usazeny je to určitý problém, protože tím se vlastně nemůžeme dopracovat k tomu, abychom evropské politické strany postavili na evropskou úroveň. To znamená, je to otázka, abychom analogicky a rovnoprávně zacházeli i s těmito evropskými politickými stranami, nezávisle na tom, kde mají své sídlo a vytvořili takovou kategorii sui generis v rámci dělby moci, práv občanů a občanek v Evropské unii, právo na shromažďování a další práva musíme také zaručit. Další věc, kterou chci zdůraznit, Pokusili jsme se svými pozměňovacími návrhy přispět k určité depolitizaci registrace a přeskumu evropských politických stran. To znamená, že občanům, kteří založí takovou evropskou politickou stranu, poskytujeme určitou míru suverenity, aby ji zaintegrovali do evropských struktur. A proto si myslíme, že obdobně jako je to v mnoha členských státech EU, kdy politické strany se zapíší do rejstříku, nechají se zapsat do rejstříku a tím začíná administrativní proces, ale nikoliv proces politického hodnocení a to potom v praxi, v praktické činnosti politických stran zabraňuje určitým pochybnostem. Čili je to otázka suverénního rozhodování o tom, jak to bude. Třetí kategorie pozměňovacích návrhů, které jsme předložili a myslím si popravdě, že tady najdeme společné stanovisko, protože proběhlá diskuze šla tímto směrem. Je to otázka toho, jaký vztah mezi většími a menšími, mezi déle založenými nebo déle existujícími a kratší dobu existujícími politickými stranami bude. To znamená, budou mít rovnocené šance a možnosti zasáhnout do politické diskuze na úrovni Evropské unie. To chceme umožnit. A proto, pokud jde o současný princip dělby, tak bychom chtěli zůstat u současného financování, to znamená 85 a 15 85 pro základní kategorizaci, takže 15 k 85 procentům, pokud jde o míru přihlédnutí zvoleného nebo počtu zvolených poslanců do Evropského parlamentu. Myslím, že to bychom už v této současné fázi diskuze měli zohlednit. To znamená, jak bude pokračovat Evropská unie, proces demokratizace, zapojení evropských občanů do rozhodování na národní i přímo evropské úrovni pokud toto chceme, musíme dát těmto politickým stranám možnost, aby příslušně jednali. Proto navrhuji, abychom zůstali u dosavadního postupu. A za čtvrté, od kdy budeme mít evropskou politickou stranu. Bude to sedmina, nebo pětina, nebo třetina. My si myslíme podobně tak, jak jsme to diskutovali s Evropskou občanskou iniciativou. Mělo by to být relativně nízké toto číslo, přesto reprezentativní a proto navrhujeme jednu pětinu členských států EU a z těch by se potom generovaly evropské politické strany. Podle toho bychom se orientovali. Děkuji. Děkuji. Kolega Messerschmidt. Tak, Děkuji, pane předsedo. Při zasedání stínových zpravodajů minulý týden jsme měli diskuzi a myslím si, že bychom ji tady měli zopakovat, připomenout. Je to otázka demokratické legitimizace, o které můžeme diskutovat na různých úrovních. Ale model, kdy by měli rozhodovat poslanci o tom, nakolik nové strany budou splňovat požadavky, které budou stanoveny, to si myslím je problém pochopitelně. Všechno, co dělá parlament, je kvalitní a já tady schopnosti poslanců nechci spochybňovat. Nicméně strana, která se neopírá o demokratické hodnoty a svobody, že ta by měla možnost, nebo aby měla možnost uplatnit to, že lidem zvolení konkurenti nebudou považováni za politickou stranu, to přece nejde. Pokud se, pokud se odmítne žádost nějaké nové strany, budeme mít demokratický problém. Ta část zprávy, kterou máme před sebou, podle mého názoru vytváří velké problémy pokud jde o proces uznávání těchto stran. Samozřejmě musí existovat proces uznávání stran, tak aby tyto nové strany měly také přístup k finančním prostředkům, ale není to zájmu Evropského parlamentu, aby takovýto screening dělali poslanci. To musí být nezávislé osoby, které budou hodnotit, zda ty strany splňují skutečně všechny požadavky. Je to také v zájmu parlamentu, tak aby nikdo nemohl poslancům předhazovat, že se pokusili o to, aby budoucí odpůrce nebo konkurenty na zača- už od začátku odmítli. Já si myslím, že buď bychom to měli škrtnout nebo přeformulovat tuto část, protože jinak si prokážeme medvědí službu a otevřeme dveře pro to, aby na nás začali útočit s tím, že odmítneme strany, které nechceme akceptovat, aby nám nekonkurovali. Děkuji. Bene. Dobře. Pane Dav, máte slovo. I don't... Se vší úctou já si myslím, že paní Jenako by neměla se tolik divit rozsahem, počtem pozměňovacích návrhů, neboť všichni víme, že se jedná o záležitost kontroverzní, neboť postupy se v této věci napříč členskými státy liší. Je tu řeč o struktuře toho nařízení a jeho tónu zákona o politických stranách. V některých státech exekutiva skutečně zodpovídá za registraci politických stran. A Spojené království je jedním z nich. Uvidíme, jaká bude míra nesouladu v radě. Já myslím, že ta míra je značná a že trialog bude nezbytný. Jedině tak dospějeme, dotáhneme tuto záležitost k úspěšnému konci. Druhý důvod, proč to bude potřeba, je, že kvalita návrhu komise je eh, dosti nedostatečná v některých ohledech. Je to, řekl bych, přímo laxní v některých případech. Třeba definice poslanců je extrémně nejasná. Když se hovoří o tom, o čem má vlastně být řeč, je řeč o běžném členství, členství ve straně tedy, anebo členství ve smyslu tedy toho, že je člověk členem parlamentu, čili poslancem. To je právě to. Čili tady se to bude muset vyjasnit. Souhlasím s panem, s panem Šolcem že budeme muset najít nějaký, nějaký způsob ověřování registrace, aby to bylo objektivní, nestrané. A jak jen to jde. Sám za sebe bych preferoval vytvoření volebního orgánu, který by odpovídal komisi, se odpovídal komisi. Ovšem, moje skupina se domnívá, že přístup komise, to znamená vytvoření výboru takzvaných moudrých, je dostačující. Dostačujícím kontrolním mechanismem celého procesu. Já to akceptuji, ale rád bych zvýšil počet členů tohoto výboru ze 3 na 9. S tím, že tři členové by byly jmenováni třemi institucemi. Také jsem se snažil prosadit myšlenku postihu a sankcí, které musí být definovány prostřednictvím delegovaného aktu, že musíme říci jasněji, k čemu politická strana je. Není to jenom nějaký spolek lidí s, se stejným politickým přesvědčením. Je to také organizace, která povede kampaň, a které jde o získání moci ve smyslu hlasu. A já si myslím, že komise úplně nepochopila, k čemu vlastně politické strany na této úrovni budou. A že budou eh, mít některé nové zodpovědnosti, které eh, teprve získají. Za čtvrté, pokud jde o Prahy, tak v naší skupině se o tom zdlouhá hovořilo a náš závěr je, že abychom zajistili, že tyto politické strany budou náležitě a skutečně nadnárodní, měli bychom žádat o zvýšení toho Prahu, tak aby bylo potřeba mít alespoň třetinou členů, kter, kteří se budou eh, tedy pokud jde o národnosti eh, při organizaci té strany, také jsme tam zapracovali doložku, která zajistí, aby nedocházelo k dvoj, dvojímu počítání poslanců. A Konečně, že je potřeba zvýšit i transparentnost dokumentačního procesu. Tedy, že tento proces bude muset být parlamentem zveřejňován v rámci vlastního registračního procesu. Myslím, že je možné dosáhnout dohody a budu se těšit na další spolupráci s paní zpravodajkou. Děkuji, pane Dafe. A nyní má slovo pan Rangel. Thank you very much. I like to compliment once more. Děkuji. Ještě jednou bych chtěl doplnit, poděkovat um, paní Žanako za, za její práci asi teď bude mít mnohem víc práce se všemi těmito návrhy. Já do určité míry souhlasím, do určité nikoli. Jistě, hodně se o tom mluvilo, ale zároveň je to tak zásadní, že je celkem normální, že právě v tomto klíčovém období je tolik pozměňovacích návrhů. I když já se chci sám omluvit, protože jsem právě jedním z těch, kteří tyto diskuze velmi uh, intenzivně sledovali, ale dříve se nevyjádřili. Nevyjádřil jsem tedy svůj, eh, svůj definitivní postoj, i když to byl můj postoj od začátku. A musím říct, že já nesouhlasím s tím, že by měl mít parlament nějakou registrační kompetenci. To je moje pozice nejenom tady v Evropě, ale vůbec v jakékoliv zemi. Proč? Protože to vytvoří podezření, že ty strany, které jsou už v parlamentu, do určité míry ovlivňují nebo snaží se získat kontrolu nad vznikem dalších stran. Takže tohle je můj konzistentní postoj. A skutečně existuje mnoho zemí, kde parlament takovou pravomoc nemá. Je to, v Portugalsku je to například ústavní soud. Takže ani e, volební zpráva, která je nezávislá, neregistruje strany. Je to skutečně záležitost eh, z eh, tohoto soudního justičního orgánu a eh, je tu návrh, že bychom měli mít nezávislý orgán. To by byl dobrý kompromis. Čili nezávislou volební zprávu v rámci parlamentu, nějaký orgán, volební orgán, který by zodpovídal za veškeré volební záležitosti a za, eh, za všech, co souvisí se stranami. A bylo by to sice pod, jak si, eh, pa, bylo by to zastřešeno parlamentem, ale nebylo by to zároveň nezávislé. Ale i tak musím říci, že je to pro mě určitým zdrojem obav. A to nejen proto, že teoreticky je to těžko akceptovatelné v některých zemích a právě proto to bude rada považovat za kontroverzní záležitost, ale také proto, že jsme se rozhodli využít systém, který by existoval v některých zemích, v jiných ne, tohoto hloubkového ověřování programu eh, strany. Tato doložka že by to mělo být v souladu s právním řádem, dem, s demokratickými zásadami a tedy. To je zároveň naprosto přijatelné a zároveň je to něco, co vyvolává napětí. Protože vlastně tím eh, chceme kontrolovat ideologii těch stran. A to je právě trošku takový paradox demokracie. Že musíme něco ovládat, ne, trošku nedemokratickým způsobem v zájmu demokracie. To mi přijde, že je takový trošku rozpor ústavní filozofie. Takže můj nejvýznamnější pozměňovací návrh asi tak kontroverzní nebude. Ten se týká toho volebního orgánu, abychom doplnili tu doložku ještě tam, kde se hovoří o kompatibilitě s eh, právním řádem a demokratickými hodnotami, ještě také nutnost neutrality a nestrannosti ze strany toho volebního orgánu, aby se zajistil pr- princip plurality. Za, zvláště, aby tam byla obsažena ta myšlenka plurality. Čili, že by tam měla být také povinná snaha dosažení maximální možného, maximálního možného pluralismu. To je kritérium, které má ubezpečit o tom, že nebudeme vykonávat ideologickou kontrolu, nebudeme říkat, tato ideologie je správná, tato ne. Vím, že jsou některé země, jako třeba Německo, kde jsou některé ideologie v ústavou zakázány. Stejně tak je to v případě Portugalska, ale tam jsou to pouze pravicové strany. Pokud jsou levicové, tak zakázány nejsou. I když by to byly strany stalinistické a podobně. Ale opravdu se mi nelíbí takové zasahování. Já vím, že v některých zemích je to z historických důvodů. Ale není to opravdu demokratické. Takže já bych řekl, že pro mě nesmírně důležité, aby tam byla tato změna, tento pozměňovací návrh, aby se tím vyjasnilo, že ta kontrola nebude ideologická. A tento princip neutrality a nestranosti a pluralismu by do toho měl být zapracován, to znamená maximálně možného pluralismu, který je možný v rámci nějakého společenství a potom bych byl rád, aby komise byla příslušným orgánem, ale samozřejmě jsem připraven akceptovat i jiná řešení. Každopádně o této otázce už se do hloubky diskutovalo, paní Jatamaki, Duff Hefner Vzpomínám si, že tito lidé se k tomu již vyjádřili. Není to tudíž věc nová. Ale toto je poslední příležitost tuto věc vyřešit. Když si myslím, že Marieta, jako vždy, uspěje, podaří se jí dosáhnout velmi dobrého kompromisu. Tak, aby parlament měl silnou vyjednávací pozici vizavy dalších, dalších institucí. Děkuji, pane Rangeli, a nyní má slovo kolega Guerrero. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Spravodajka podle mě si nemůže stěžovat na eh, socialistickou frakci, co se týče počtu pozměňovacích návrhů. My jsme předložili 14 návrhů, což znamená 3,7 všech pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. Takže my jsme explicitně mm, vyjádřili podporu obecnému tónu zprávy paní zpravodajky s tím, že zároveň eh, mm, bereme eh, do úvahy, co ona mi řekla k článku 70, a, ale eh, takže my jsme tedy s ní vyjádřili souhlas, ale vidíme, že i smlouva tedy zastarává. Nicméně, podle mě je důležité toto. Moje frakce nepředložila hodně pozňovacích návrhů, což neznamená, že bych si nemyslel, že tam je hodně bodů, které je třeba ještě prodebatovat. A to především proto, abychom posílili pozici Evropského parlamentu a i tedy naší Mariety při vyjednávání v trialogu, poněvadž ona určitě se mnou souhlasí a pan Dav to také zmínil, poněvadž v rámci rady eh, situace je matoucí a je tam velký odpor, dost velký odpor, tedy větší, než jsme eh, eh, eh, původně mysleli. A takže opozice proti tomu dát něco parlamentu. Takže registr, diskuze ohledně registru, registrace. Je důležitější ale asi podle mě definovat objektivní kritéria pro účely registrace a to znamená, který orgán bude provádět registraci. To znamená, pokud orgán, který bude provádět registraci, bude eh, nucen splňovat celou řadu nepochyb, nepochybných kritérií, no tak v podstatě potom je jedno, jestli to je komise nebo parlament, když bude takto vázán. Pokud jde o počet zemí, například eh, tedy i počet poslanců, a pokud ty eh, statuty explicitně nebudou v rozporu eh, s nepochybnými hodnotami Evropské unie, no tak eh, potom mhm, to může být buď komise i parlament, které budou provádět registraci. To je sekundární problém. A ještě bych k tomu dodal toto. Já nevím, z jakého důvodu, proč vycházíme z prezumce, že komise může být neutrální, kdežto parlament nemůže být neutrální. Vždycky bude někomu stranit. No přece Evropský parlament je více pluralitní než komise a tudíž je zde možnost větší kontroly tedy checks and balances, princip, který panuje v parlamentu, nikoli v komisi, která je hegemonická a předem předurčená k určitému rozhodování než parlament. Takže já, já jsem to řekl i na některých schůzích, které se konaly, já e, e, nejsem sice zpravodajem, ale účastnil jsem se, takže já jsem řekl, že ani nejsem proti, abychom eh, v rámci parlamentu vytvořili, já nevím, nějakou, nějaký orgán, poradní orgán nebo něco podobného, který by tedy eh, eh, radil při rozhodování. Protože ve finále, když existuje nějaký střed, konflikt, eh, zdali tedy nějaká strana plní či neplní principy, zdali tedy respektuje hodnoty EU, tak, mm, tak samozřejmě není, takže tedy zdali tedy ta strana je v rozporu se základními hodnotami Unie, takže e, vždycky takový konflikt, když bude existovat, tak vždycky o tom nakonec ve finále musí rozhodovat přece soudní orgán, tedy Evropský soudní dvůr, který bude o takovém konfliktu rozhodovat. Marieto, pokud by bylo možné přijmout nějaké kompromisní pozměňovací návrhy, tím lépe ale mně se zdá, že bod, o který je třeba diskutovat, je jasná objektivní kritéria, protože jakmile budeme schopni definovat kritéria, tak potom e, se i zde sníží ten, to právo úvahy, manevrovací prostor. Dále pozměňovací návrhy mé frakce, v podstatě většina, nejsou konfliktních. Některé z nich se týkají vztahu mezi různými frakcemi v parlamentu, Eh, evropském a eh, tedy eh, parlamenty národními, to znamená kontakty mezi stranami, které patří do stejné politické rodiny a možnosti nadací, které mohou mít. Potom, potom si potřebujeme ještě vysvětlit, jak to bude s těmi řídícími orgány politických stran, evropských politických stran a potom ještě je třeba si vyjasnit i ta kritéria, generická, obecná kritéria rovnosti eh, pohlaví v řídicích orgánech těchto stran a některé otázky se ještě týkají přechodné období, přechodné období, které se bude aplikovat. Závěrem bych uvedl, že si myslím, že zde eh, jsme tlačeni časem, poněvadž, jak i řekla Marieta, pokud chceme, aby toto eh, začalo fungovat eh, pro volby 2014, tak nemůžeme to tady protahovat do nekonečna v Evropském parlamentu. Eh, mm, jakmile parlament rozhodne, tak je třeba potom zahájit velice komplikované období vyjednávání s radou. A především, poněvadž rada nemá jednomyslnou jasnou pozici ve většině bodů a musím ještě uvést, je, a to je velice zvláštní, to je takový paradox, pan Rangel hovořil o demokratickém paradoxu, tak tady je další paradox a to je, že mm, mm, nakonec ty národní politické strany nejsou příliš eh, v souladu s tím, aby jejich evropské politické rodiny měly větší vliv. Eh, takže tady eh, víceméně jsou naladěni, naladěny spíše proti. A v tom je problém potom vůbec, eh, jak to více ještě prosadit i kvůli tomuto problému v radě. Děkuji. Grazie. Děkuji. Pan Bronx. Yes, uh, amendment three says that... Pozměňovací návrh 3 říká, že tento výbor AFKO a poté Evropský parlament což znamená politici, kteří představují, zastupují strany, mají rozhodovat o tom, jestli jiné strany mají splňovat nějaké vágní a subjektivní hodnoty. Ale já si myslím, že takovéto rozhodnutí je napůl soudní rozhodnutí, které přísluší soudnímu orgánu, nikoli v schromáždění politiků. Takže nám bylo navrženo, abychom měli nakonec spíš kompromis, jakousi skupinu moudrých, osob mužů nebo osob, abychom byli politicky korektní, ale já myslím, že je to rozhodnutí, které musí být přijato spíše soudem, který je vázán legálními postupy. Pozměňovací návrh 9 říká, že strany musí eh, zajistit určitou rovnováhu eh, genderovou. Jistě, že mnozí by si přáli více žen, ve volných orgánech, i když v Evropském parlamentu je to lepší než v mnoha dalších. Ale udělat z toho opět další omezení, které bude mít ještě větší váhu než relevantní kritérium toho, eh, jaké politické přesvědčení mají voliči, to je podle mě mm, dosti nepřijatelný tlak. Strana, má důležitou eh, roli výběru kandidátů. Pokud ji připravíme o tuto roli, tak už to není svobodná organizace, ale je to eh, spíše jakýsi nástroj státu. 22, tam se říká, že strana může mm, nedostat financování nejenom z důvodu této politické herezie, ale že se pak ani nemůže vlastně označovat za stranu. Čili to je konec svobody schromažďování. Pokud se podíváme na totalitární nebo autoritářské režimy, tak většina z nich nezakazuje vytváření dalších stran. Ona ale pouze eh, zakazují vytváření dalších stran bez povolení. A to je přesně to, co se tady navrhuje. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane Bronxy. A nyní má slovo pan Hefner. Já, eh, liebe Vorsitzende, Pane předsedo, kolegyně a kolegové, nejdříve se chci omluvit eh, za to, že jsem se na schůzi dostavil až před chvílí. Já jsem vyrazil v sedm ráno v Mnichově z domova, v devět jsem byl na letišti, ale Odlétli jsme před dvěma hodinami kvůli sněhu a zmatku, který tam je. Prostě v Evropě panuje občas počasí, které nám kříží plány. Takže eh, první část diskuze a zejména popis naší kolegyně Janaku jsem tedy neslyšel. A protože mám obavy, abych něco neopakoval nebo abych nemluvil zbytečně, zkrátím to. Nemohu reagovat na to, co tu zaznělo, protože jsem to neslyšel. Pouze krátce popíšu, co si myslím jsou ty důležité body, které bychom v této zprávě měli zdůraznit. A moje frakce k nim podala také příslušné pozměňovací návrhy. Evropská demokracie potřebuje evropské strany. Nestačí, abychom evropskou demokracii dělali národními stranami a nestačí ani to, abychom evropskou demokracii plnili národními volebními kampaněmi a podobně. To znamená, musíme udělat všechno, co je v našich silách proto, abychom v budoucích evropských volbách pokryli evropská témata, abychom měli evropské kandidátky a kandidáty. A proto také existence evropských stran je tak důležitá. Evropské politické strany doplňují hledisko zastupování evropských občanů a myslím si, že je to proto důležité. Strany se slučují v rámci Evropy do určitých rodin, které i na evropské úrovni ehm, by mohly vytvořit eh, volební asociace a měly by také mluvit o tom, jak se může Evropa vyvíjet dál, tak abych si občané mohli zvolit mezi jednotlivými alternativami. To je to, co mám na zřeteli, když tu hovoříme o statutu Evropské politické strany, statusu. A další důležitá věc, než přejdu k podrobnostem, důležité je, abychom věděli, o čem mluvíme, když mluvíme o politické straně, jaký obraz politické strany máme na mysli. Nejde o úřední a víceméně státní akce. Strany se formují z dola, formují se z cestou od občanů, kteří doufají, že se tímto způsobem dokáží prosadit, prosadit své zájmy. Měli bychom zabránit eh, tomu, co dává stranám takový ten úřední statut a měli bychom dbát na to, abychom eh, podpořili ten svobodný charakter eh, politických stran v tomto statutu. A ptám se, zda požadavky, které ve zprávě jsou požadavky na registraci, kladené na registraci evropských stran, zda nejsou tyto příliš vysoké. Pokud se na to podíváme na základě demokracie v našich členských státech, existuje celá řada členských států, které toto nechápou, proč se má vůbec eh, strana registrovat. V mnoha státech je to tak, že se strany vytvoří a nikdo nerozhoduje o tom, zda ti lidé byli oprávněni a měli právo na to vytvořit si svoji vlastní stranu. Eh, právo na to vytvořit a združit se v určité straně, pokud mají dostatek eh, členů a pokud mají stanovy a podobně, je dané. Pokud jde o účast ve volbách, Tady si myslím, bychom měli říci, že strana musí eh, mít eh, dostatečné personální, organizační a programové zastoupení. A důležitě je to také pro financování, protože financování by mělo skutečně být ve vazbě na úspěch a pokud pokud více občanů dá svůj hlas takové straně, měla by dostat finance, pokud té straně voliči nedají hlas, tak je to výraz nedůvěry. Pokud jde o to, že bychom to všechno zhnuli do jednoho, registraci, povolení k volbám a financování, kdybychom navázali na stejné předpoklady, tak bychom vytvořili stejnou překážku, protože to, co je oprávněné v případě financování, to znamená navázání na úspěch, vzbuzuje při registraci dojem, že už registrované evropské politické strany se snaží zabránit eh, vstupu dalších stran na toto hřiště, aby zabránili konkurenci. A já si myslím, že nejde jenom o stranické hledisko, všem nám musí jít o demokratické hledisko a proto bychom i nadále do budoucna uh, měly umožnit eh, snadné vytváření evropských politických eh, stran a toto vytváření by mělo být navázáno na jiné podmínky než financování těchto stran. To jsem chtěl ještě zdůraznit a říkám to až teď, protože jsem slyšel, že tady je celá řada pozměňovacích návrhů. Já už jsem před víc než rokem říkal, že všichni experti, kterých jsme se ptali, říkali totež. To znamená, pokud jsou nějaké potíže, tak eh, na mé straně, protože ten bod, který jsem tady pravidelně zmiňoval, se do zprávy zatím nedostal. Pokud je o další otázku, jenom krátce, myslím si, že se osvědčilo to, co už tady máme dlouho jako konsenzus, to znamená, že u dosavadních eh, stanov a statutů zůstaneme, to znamená 15 toho, co se celkově vydává jako financování, je taková ta základní částka, která se vyplatí a těch 85 potom v závislosti na úspěchu. Proč je to důležité? Protože u těch stran, které jsou povolené, které eh, vyhovují standardu Evropské politické strany, tam je důležité zajistit, aby tam probíhalo minimum eh, provozu, to znamená, aby měli nějaké místo, kde budou eh, k dispozici a proto ta paušální částka těch 15% si myslím je přiměřená na tento jejich provoz Zatím jsem nepochopil zcela, proč se to má měnit a proč se má ta paušální částka měnit. Já se vyslovuji pro to, abychom zachovali těch 15% jako do posud. Dále to, co tu zaznělo ze strany ostatních kolegů, nám jako parlamentu dát možnost rozhodnout o tom, kdo bude uznán za evropskou politickou stranu a kdo ne, to považuji za problematické. Mm, protože my všichni zastupujeme strany a jsme ze stran a bude těžké, abychom přesvědčili ostatní, že jsme dostatečně otevření. Radši bych dal přednost dvoufázovému řízení a postupu, to znamená institucionální rozhodnutí na základě formálních kritérií a potom správního důvodu na základě doporučení takového orgánu předložit parlamentu ke schválení. Proto bych doporučil vytvořit grémium z vedoucích, eh, z volebních vedoucích eh, v jednotlivých eh, členských státech. To složení, to jmenování se trochu liší, ale máme tuto funkci ve všech členských státech a myslím si, že to by byly osoby, které by nejspíš s ohledem na svoji každodenní činnost a praxi byly schopny tyto věci přeskoumat tak a vypracovat doporučení tak, aby na základě jejich doporučení parlament rozhodl. To znamená, že bychom měli takový první orgán, který by eh, vlastně to předložil a přitom by to nebyla příliš byrokratická struktura. Další důležitá věc, převoditelnost ročních přebytků. Důležité je, aby nejen strany, ale aby také nadace měly k tomuto přístup a já zatím jsem nepochopil, proč nadace jsou vyloučeny. Z časových důvodů nepůjdu do podrobností, protože máme všechno v pozměňovacích návrzích. Na závěr ještě dvě věci. Myslím si, že nemáme, nezbývá nám příliš mnoho času. Pokud se podíváme na lhůty v členských státech, které tam jsou, na přípravu voleb a jsou členské státy, například Německo, kde se musí měnit zákon, i když jde pouze o formální věci. V mnoha členských státech není nutné měnit zákony, ale v Německu ano. A pokud se podíváme na lhuty, které k tomu máme v Německu a pokud je chceme dodržet, tak do letní přestávky bychom nejpozději měli dospět k rozhodnutí. A druhá věc, e, celá řada pozměňovacích návrhů, které jsme předložili, u celé řady si myslím, že je důležité, abychom se konstruktivně mezi jednotlivými frakcemi, stínovými zpravodaji sešli všichni dohromady a zjistili, kde je možné docílit kompromisu a kde ne, tak abychom zredukovali počet těchto pozměňovacích návrhů a tak abychom se pokusili uh, touto cestou hlasování napřed ve výboru a potom jednání k radě, eh, s radou a komisí dovést do závěru. A chci ještě poděkovat paní Janako, která tuto velmi obtížnou zprávu zvládla velmi kompetentně, posunuje ji vpřed a kompetentně a rozhodně a oceňuji eh, věcnou atmosféru pro vyjednávání a myslím si, že nás dostane k dobrému výsledku. Děkuji, kolega Wieland. Ja, vielen Dank, ich kann mich. Děkuji. Já se mohu zcela připojit k tomu, co řekl kolega Hefner. Eh, já jsem se také spozdil kvůli sněhu. Nechci to tu opakovat, takže jenom krátce. Já chci podpořit to, co řekl kolega před rokem už. Ty věci, které jsou podle mě zásadní, jsem řekl a dal jsem je do pozměňovacích návrhů a nevím, proč se nedostali do zprávy. E, něco nechám stranou, to je pravda, ale podal jsem také některé věci týkající se definic. Za prvé, dělba, strana, peníze, a volba. Tam se na to dívám podobně jako kolega Hefner. Já myslím, že je třeba to zjednodušit nebo usnadnit eh, to uznání politické, evropské politické strany. Myslím si, že je možné účastnit se i v národních volbách. Myslím, že ve třetině členských států to tak je, ale ty strany nepotřebují mít poslance. Eh, mohou eh, dosáhnout eh, třeba jednoho nebo tří procent, nebudou zastoupeny v parlamentu, ale i přesto eh, mohou odvést práci pro evropskou politickou stranu, ke které patří. Druhá věc, pokud je o peníze, tam mám vyšší požadavky. Já jsem si udělal pokus, pane kolego Hefnere, o vyřešení sporu zda 15 ku 85 nebo 20 ku 80 nebo 10 ku 90 a mám, navrhl jsem jinou věc, paušálně 10%, dalších 10% by mělo jít všem těm stranám, které v evropských volbách docílí víc než 1% a zbytek podle počtu mandátů. Já jsem udělal několik návrhů, kolega Weber šel ještě dál. Pokud jde o přeskum, tady si myslím, že stejně jako strana se eh, může stát snadno evropskou politickou stranou, tak eh, stejné to musí být, eh, když jde o splnění určitých požadavků, případně nesplnění určitých požadavků jako poštovní adresa a podobně. Já si myslím, že pokud se někdo, si někdo bude stěžovat eh, u soudu, tak eh, by to neměl být problém, protože straně bychom měli odebrat její statut, pokud eh, bude porušovat některé předpisy a požadavky. Já si myslím, že tam je to důležité právo. Vyslechnout je a pochopitelně je třeba také zajistit čistý právní přeskum. To je podle mého názoru důležitý bod. Myslím si, že zákaz toho, aby evropská politická strana se účastnila a vměšovala do volebních kampaní a referent, musím říct si, každá činnost, kterou by představitel Evropské národní strany eh, podnikl v této oblasti, tak to, to, to se mně zdá zvláštní. Já musím říct, že e, my bychom to měli maximální možné míře povolit, protože existuje určitá komunální alternativa. E, já jsem teď slyšel, že pokud by Evropa porušila evropské právo, e, tak by to mělo mít následky, ale jsou demonstrace, další akce, ale já si myslím, že toho musí mít, tady musí mít Evropská politická strana právo se toho zúčastnit. A myslím si, že máme ten mix toho financování 10, 15, 80, 85 tak tu máme mechanismus, eh, kdy pokud někdo neoprávněně získá prostředky nebo statut, tak, aby v tom běžném roce se ty prostředky odebraly. Proto si myslím, že všechno to, co se odebere, to, co se vrátí, se v tom roce, kdy se to vrátí v rámci rozpočtu, poskytlo jiným a dalším politickým stranám. Bene, grazie. Dobře, dobře, děkuji. A nyní paní má možnost odpovědět. A samozřejmě počet pozměňovacích návrhů a to, co jsme slyšeli, ukazuje, jak to téma je velice významné. Tak hodně odvahy, paní Janaku. Děkuji vám. Pane předsedo, děkuji také všem kolegům za příspěvky. Děkuji za jejich komentáře. Dovolila bych si však vám připomenout pár věcí. Neměli bychom tady znovu objevovat Ameriku a začínat znovu od nuly. Protože evropský rámec už existuje, i když to není ten statut, ale je tu určitý postup, který by zážil na uh, výbor AVKO samozřejmě organizuje uh, slyšení, přizývá různé zástupce stran zvažuje různá obvinění. Je tu možnost se vyjádřit. Tohle jsou všechno věci, které už stávající regulace předpokládá. Parlament již eh, také počítá s tou skupinou těch moudrých, přičemž eh, je tu role příslušného výboru, to znamená postup, který prochází, eh, jde i přes eh, konferenci předsedů a v konečném důsledku v případě potřeby může být otázka předložena i eh, Evropskému soudu, soudnímu dvoru, to znamená, není možné říkat, že není možné, aby parlament kontroloval politické strany to prostě neobstojí, protože už celou řadu let tomu tak je. A pokud jde o registraci stran, a to, aby k tomu nedocházelo, k tomu ne, tedy nebude docházet politickým způsobem, ale bude existovat orgán, který bude mít za úkol ověřit, zda jsou splněny příslušné normy. A to při registraci té strany, ale bude to parlament, který eh, bude hlasovat o eh, schválení této procedury a bude to potom vydáno v úředním věstníku. Takže i opět, i toto je něco, co už de facto existuje. Nebudou tam žádná ustanovení na základě kterých bychom mohli, mohli někoho perzekovat, někoho přijmout a jiného ne. Co je však důležité, je, že pokud budou nějaké stížnosti, na základě kterých strana není demokratická, tak na jedné straně je tu proces, který již je zakotven v evropském právu, to znamená, že jsou přizváni zástupci té strany, kteří předstoupí před příslušný výbor. A pak, je tu, pak jsou tu tedy ti moudří, ta skupina moudrých, pan Dav tady navrhuje devět osob, nad tím se můžeme zamyslet, můžeme o tom hovořit s komisí ale nezapomeňme na to, že v konec konců je tu také Evropský soudní dvůr jako nejvyšší instance. Takže je zaručeno, že nebude strana souzená na základě nějakých politických eh, zřetelů, na základě nějaké zaujatosti. Neboť já s vámi souhlasím v tom, že nemůžeme si dovolit nepřátelsky eh, posuzovat nějakou stranu, zneužívat té možnosti posuzování. Takže si myslím, že ty vyjádřené obavy jsou bezpodstatné, neboť už eh, celé roky tady existují tyto postupy. A to přesto, že se to týká stran, které nám nemají přímo statut. Takže pokud je o právní statut, bude to založeno na členském státě nebo jak? Já myslím, že tady je to jasné. Měli bychom mít statut evropský. O to jde v tomto nařízení. A to, co nebude spadat pod toto nařízení, pak může být eh, řešeno v členských státech nebo stranou ve svém sídle. Takže nebude to žádný dvojí statut budete mít strany, které mají evropský statut, stejně tak jako v některých členských státech existují systémy, které vychází z postupu eh, schvalovaného parlamentem. Je jasné, že strany musí mít eh, svobodu se ustavovat, eh, Eh, kdekoliv v Evropě. To už je od Maastrichtu. Kdo může straně zabránit, aby eh, byla tam, kde chce to. Já myslím, že tohle je něco, co je samozřejmé, o tom tady nemusíme diskutovat. Ovšem obavy, které byly vyjádřeny, jsou opravdu naprosto neopodstatněné. Bude to pouze administrativní akt, parlament rozhoduje jako všechny parlamenty ve světě, jako parlamenty ve všech členských eh, státech, kde jsou strany registrovány i v parlamentu bez ohledu na to, jaká je to legislativa a jaká je ideologie stran. Takže by nebylo příliš rozumné, abychom to očekávali, tuto roli od komise. To by bylo opravdu zvláštní, aby výkonný orgán zodpovídal za registraci politické strany. To přece není možné, přece eh, máme oddělení jednotlivých eh, aspektů eh, státní moci. A pak je tu návrh pana Dafa, jeho obavy, které opět si myslím, že vůbec nehrozí. A pokud jde o finance a oddělení financí, od stran o tom, jak to už také existuje, už nyní existuje oddělení těchto dvou otázek. A pokud eh, jde o to, o čem jste hovořil vy, pane Hefner, to znamená eh, financování a odklady financování úvěru na další rok, prostředku na další rok, to je něco, co platí a není to používáno pouze pro strany, ale i pro nadace. Takže tento problém skutečně neexistuje, když si to pečlivě přečtete. Eh, a teď pokud jde o členství, členy politických stran, tak opět eh, pan Dav říká, abychom eh, tam neměli se sedmi zemí, tak mm, tedy zvyšme to na devět zemí, pak tu byly také další návrhy. Ale už byl definován strop pro občanskou iniciativu a to je strop, který byl stanoven interně. Nevím tedy, proč bychom, z jakého důvodu bychom to měli modifikovat. Není možné, abychom měli nějakou národní stranu, která se bude ovšem prezentovat jako evropská. My rozhodně nechceme podkopávat eh, postavení národních stran. Dá, chceme však eh, dát určitou příležitost regionálním zástupcím, kteří možná nepatří eh, k jednotlivým stranám, aby se rovněž připojili, zapojili do vytváření evropské eh, politické strany. Takže já se domnívám, že ty vyjádřené obavy nejsou na místě, protože tak či onak je to postup, který už existuje, kterým se řídíme, není tam nic obzvlášť nového, je to pouze posílení eh, rámcu, rámce, kdy eh, zástupcové se budou muset eh, účastnit, budou se muset dostavit do parlamentu a budou také před tím správním orgánem při registraci své strany, čili parlament to schválí, pokud budou všechny podmínky splněny a administrativa parlamentu eh, bude vyspravena o tom, jestli ty podmínky splněny byly. Budete moci posoudit, jak už se to dělá v případě dalších věcí. A nemyslím si, že bychom se museli obávat toho, že bude, eh, že bude Evropský parlament zaujatý natolik, aby té či oné straně zabránil v registraci. Domnívám se, že je skutečně urážející. slyšet eh, taková obvinění vůči parlamentu a myslet si, že eh, bychom snad mohli odmítnout, upřít nějaké straně eh, registraci z důvodu nějaké zaujatosti. A myslím si, že již eh, dříve jsme eh, to mohli ukázat. Tváří tvář komisi a národním orgánům, myslím, že parlament eh, se velmi dobře zhostil svého úkolu, ochrany demokracie a je to něco, co nelze nějak spochybňovat. Kromě toho je tu také spolupráce mezi jednotlivými národními orgány, když tedy je řeč o nějakém postupu nějak, proti nějaké straně, po, postihu nějaké strany, tedy je tu ten, eh, bude tu ten výbor skupina těch moudrých, spolupráce národních orgánů. A s tímto vším eh, si myslím, že není možné se domnívat, že by eh, nebyl slyšet hlas těch, o kterých se bude jednat. a jenom kvůli tomu, že se budou ty strany registrovat u parlamentu. Jinak já chci eh, poděkovat eh, socialistickým stranám, které předložily pouze 14 pozměňovacích návrhů. Jsou to pozměňovací návrhy, eh, které jsou, myslím, naprosto průchodné a realistické. Pokud jde o finanční aspekty, tak chci zdůraznit eh, to rozdělení tu, těch, 90%, těch 90%. Myslím, že je potřeba, abychom v tom pokročili. Pokud se nám podaří dosáhnout v této věci dohody, tak i když teď máme 470 návrhů, tak, tak v značné množství, tak přesto doufám, že se nám podaří v té věci pokročit a připravit další postup vyjednávání. Děkuji všem kolegům, kteří předložili pozměňovací návrhy. Přece jenom to ukazuje jejich velký zájem o tuto zprávu, na kterou se, myslím, čeká i v členských státech. A ti, kdo se připojí k evropským, k evropské straně, tak budou samozřejmě zohledněny ve svých stranách, ale nebude to mít žádné negativní dopady na financování. Protože po, budou tu moci být maximálně dvě strany k tomu, aby bylo získány, získáno dodatečné financování. Děkuji paní Janaku. Hlasovat bychom měli 19. února podle programu, ale prosím řekněte nám vy, zdali, eh, teď nevím, zdali hned chcete říci, zdali to bude skutečně 19. února, nebo zdali ještě potřebujete další jednání zájmu kompromisu, samozřejmě to by bylo vždycky jednodušší a potom bychom museli nalézt nějaký termín, Eh, pro nějakou mimořádnou schůzi a to během zasedání plenárky ve Štrasburku v únoru, takže bych chtěl znát váš názor k tomuto. Ještě se máme sejít na mimořádné schůzi k tomuto? Pane předsedo, eh, možná v pondělí ve Štrasburku, ano, bylo by to dobré. Určitě asi bychom měli ještě eh, uspořádat mimořádnou schůzi na toto téma a já mezi tím v mezidobí se sejdu se spolu za různé frakce a budu se snažit, abychom se dohodli na kompromisních návrzích, tak abychom mohli předpřipravit dohodu. Dobře, takže se souhlasím kolegu, takže to uděláme takto. Sejdeme se na mimořádné schůzi na toto konkrétní téma v pondělí, tedy 4. února během plenárky ve Štrasburku a, a budeme hlasovat podle plánu tady 19. února. Pokud e, e, tak se ohlasíte dobře a nyní přejdeme k dalšímu bodu programu, což je změna nařízení číslo 354-83 o historických archivech EU, ale poněvadž již máme pět hodin, tak asi by bylo lepší spíše hlasovat, jak již jsem řekl na začátku a jak jsme již rozhodli na začátku, tak budeme hlasovat pouze, pouze o evropském semestru, poněvadž e, otázka demografické statistiky, tak my jsme rozhodli, že odsuneme hlasování na zítřek na ráno, na 10 hodin. Mm, a mm, takže s tím, že eh, koordinátoři se nesejdou dnes, ale zítra v 9. Zítra 9 v eh, koordinátoři v 10 se bude hlasovat o statistikách. A teď budeme hlasovat pouze o evropském semestru pro koordinaci ekonomických politik a mm, týká se to tedy e, přeskumu růstu mm, výhledu na rok 2013. E, souhlasí, souhlasíte, můžeme hlasovat, takže hlasujme o návrhu 1 pane kolegy Dafa. Je to k odstavci 6. Kdo je pro? Mm, pane Dafe, chcete něco říct, nebo budeme hlasovat? Takže kdo je pro návrh 1, ať zvedne ruku kdo je proti, mm, dobře, budeme to muset nějak spočítat. Takže kdo je pro, kdo je pro pozměňovací návrh 1, DAF, zvedněte ruku. Kdo je proti? takže odsouhlasen. A nyní budeme hlasovat o návrhu 2 k odstavci 7 pana Dafa. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlasen. Jeden se zdržel. A nyní hlasujeme o návrhu 3 k odstavci 16, ten byl stažen. Aha, ano. Takže ne, budeme hlasovat nyní o návrhu 4 k odstavci 17. Kolega Dav opět, kdo je pro návrh 4? proti. Zdržel se zamítnut. Nyní budeme hlasovat eh, o celém návrhu. Závěrečné hlasování. Zvedněte ruku, kde pro. Proti. Nikdo? A zdržel se? Jeden se zdržel, dva se zdrželi. Dobře, takže návrh byl odsouhlasen. 12 hlasů pro a nikdo proti a dva se zdrželi. Dobře. Děkuji, děkuji kolegovi Rangelovi za vykonanou práci a nyní přejdeme k poslednímu tématu, které nám zbývá na dnešek. A je to poslední, je to tak. Týká se to změní nařízení 354 lomeno 83 o otevření historických archivů Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii ve Florenci. Jak víte, tato věc v podstatě se opírá o právní základ, tedy článek 352 Eh, smlouvy o fungování EU a eh, naším úkolem tedy není měnit eh, nebo předkládat pozměňovací návrhy, ne pouze vyjádřit souhlas s návrhem rady. Nejprve mm, asi mm, spolu s předsedkyní výboru pro kulturu, tak my jsme chtěli předložit takovou průběžnou zprávu, ale ve skutečnosti byly navázány neformální kontakty, které, podle kterých bylo dohodnuto, že nebudeme přijímat tuto zprávu, ale že budeme hlasovat pouze, až bude připraven návrh rady. A, takže e, v podstatě e, já jsem zde s pravodajem a my jsme spolu s výborem pro kulturu chtěli garantovat, e, aby abychom měli právní jistotu a ekonomicky, aby bylo garantováno, že, eh, že archivy institucí v Florencii, že skutečně budou i nadále moci fungovat a ještě se rozvíjet, posilovat. Takže o to nám šlo, toto zaručit, garantovat. Také i jsme chtěli objasnit rozdělování nákladů spojených s tímto eh, pro tedy evropské instituce, které tam ukládají své dokumenty a i zde se zdá, že mm, víceméně mm, se věc vyjasňuje, i zde tedy otázku, jak tedy eh, eh, má vypadat eh, ekonomická zpráva řízení a jak to bude s náklady s tím spojenými, jak se budou rozdělovat mezi, mezi ty pardon, instituce. A potom zde je takové přání, aby archivy byly snadno dostupné a konzultovány snadno a to nejenom tedy eh, eh, na mm, tedy mm, papírových eh, podklad, nosičích, ale i tedy prostřednictvím digitálního propojení na dálku. Takže my zde souhlasíme s tímto komise, pardon, rada připravuje a v podstatě mm, my jsme se dohodli na tom, že pouze Eh, připravíme velice krátkou zprávu k tomuto eh, dokumentu rady, ale budeme se vyjadřovat pouze, zda souhlasíme nebo ne. Nic jiného psát tam nebudeme, takže eh, chce někdo k tomuto slovo? Nevidím. Nevidím, že by někdo měl zájem o slovo, takže v podstatě teď budeme čekat. Budeme čekat na dokument od rady a no, dokument, kterým se bude měnit Nařízení 354 83 o otevření historických archivů institucí u Univerzitního ústavu ve Florencii. Asi jiná témata tady nevidím. Ah, takže, jak jsem již řekl několikrát, byli jsme nuceni odložit schůzi koordinátoru tedy ne dnes, ne dnes večer, eh, poněvadž zde jsou zde různí zástupci, jako tedy hlavně Tarkovské a Guatery, nemohli z různých důvodů přijít, takže se sejdeme jako koordinátoři zítra v 9, to znamená, schůze výboru začne v 10 hodin. A takže od 10 do 11 pouze, poněvadž v 11 hodin přijde paní irská ministrině, kterou si vyslechneme. A e, jinak to nepůjde, takže děkuji a tím končím dnešní schůzi.